Dobré odpoledne, dámy a pánové. Zahajuji dnešní odpolední zasedání, budu hovořit maďarsky a proto bych vás poprosil, abyste si nasadili sluchátka, pokud samozřejmě nehovoříte maďarsky, abyste mohli poslouchat tlumočení. Zápis včerejší schůze je k dispozici, nějaké poznámky, nějaké k tomu připomínky. Nemáte-li žádné připomínky, považujeme je za schválené tento zápis ze včerejší.